se bude o tomto um, hlasovat. Další eh, zasedání se koná zítra od 9 do 12.30 eh, a tak dále a bude to pokračovat až do půlnoci